stranech. Prosím a ještě jednou eh, vítejte v našem výboru. Okay. Excuse me. Honorable Chair, Vážená paní předsedkyně, vážení členové výboru, v životě je důležité eh, řík, nazývat všechno pravými jmény, eh, bez eh, okolků a příkras. V současnosti 26 milionů lidí v Evropě je nezaměstnaných a to my nemůžeme přijmout. Sedm a půl eh, mladých Evropanů eh, mezi 15. a 24. rokem života eh, je nezaměstnaných nebo nenavštěvuje školu ani se nevzdělává. A to také nemůžeme přijmout. Přes 124 milionů lidí čelí chudobě anebo sociálnímu vyloučení. Ani to nemůžeme přijmout. Proto Moje cíle pro příštích pět let jsou nad slunce jasnější. Budu bojovat za více pracovních míst a lepší sociální ochranu a bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení. To jsou priority mnoha Evropanů. A já jsem hluboce přesvědčená, že jsou to i priority vaše. Vážení kolegové, Eh, já jsem byla poslankyní tohoto parlamentu téměř 23 let a během této doby eh, můj respekt k této instituci neustále vzrůstal a eh, nelze spochybňovat její nasazení pro Evropu. Evropský parlament vždycky usiloval o lepší budoucnost pro Evropu a to s konkrétními výsledky pro lidi a e, to na základě velké většiny a tady můžu e, e, odkázat na svá dvě aktuální stanoviska, jednak pro evropský bankovní dohled a jednak pro reformu jako Evropské hospodářské a měnové unie. Ale také bych chtěla zdůraznit své úsilí o nalezení většiny pro směrnici o sociální dimenzi Eh, já eh, jsem vždy pracovala napříč politickými skupinami a eh, také napříč institucemi. A jakožto komisařka pro zaměstnanost, sociální věci a e, pracovní trh budu pokračovat v té trase, kterou jsem si vytyčila. E, hospodářská a finanční krize nás stála vysokou cenu. E, mimořádná opatření, které Unie přijala na obranu této krize, přinesla určité pozitivní efekty, přestože stále ještě je jich velice málo. Ještě se nám dosud nepodařilo vrátit Evropanům důvěru. E, nadcházející komise e, musí tedy přinést konkrétní výsledky, které by byly hmatatelné pro všechny občany. Jean-Claude Juncker, nový, předseda, nový zvolený předseda komise, mě požádal, abych se postarala o to, že slovo sociální získá zpět svůj význam a e, stane se doplněním tržní ekonomiky. A to je výzva, které se já ráda zhostím tím. Jsem přesvědčena, že sociální tržní ekonomika e, založená na svobodě, odpovědnosti a solidaritě může fungovat. E, je zcela jasné, že nastupující komise eh, musí eh, odvádět velice dobrý výkon v sociální oblasti. Pokud jde o mé portfolio, tedy pracovní trh, sociální věci a, eh, a mobilitu práce, tak tady eh, budu eh, přinášet eh, velké úsilí. Právě tak jako mý kolegové Katajnen, Dombrovskis a Moskoviči společně budeme pracovat v jednom týmu. Je mým úkolem zajistit, aby naše politika v příštích pěti letech bez ohledu na oblast, které se týká, měla na zřeteli sociální aspekty Milí kolegové, eh, tato krize neskončí, dokud 26 milionů Evropanů Evropanek bude bez zaměstnání. Pro mě nelze vybírat mezi hospodářskou eh, soutěží, konkurenceschopností a sociální rovností. Jsou to dvě strany stejné mince, založené na sociální ekonomii, na sice hospodářsky konkurenceschopných, ale také solidárních trzích. Moje role bude přispět vytvářet lepší podmínky a bojovat proti nezaměstnanosti a sociální vyloučenost, sociální vyloučení a chudobě. To znamená, že je třeba věnovat se vytváření trhů, eh, které eh, už na evropské úrovni, které by byly dynamické a integrované je třeba, aby také podniky eh, čelili novým výzvám efektivně. Je také třeba eh, postarat se o vzdělávání, které bude přístupné všem a které bude zacíleno na eh, kvalifikování dlouho, neza, dlouho nezaměstnaných. Je třeba také podpořit mobilitu zaměstnanců. Ti eh, a ty, kteří a které mě znají, vědí, že nikdy nehledám ty nejedno, ta nejjednodušší řešení pro komplexně obtížné problémy. Není to věrohodné, není to čestné a není to efektivní. Já chci hmatatelné výsledky, chci, aby podniky se mohly rozvíjet a přizpůsobovat rychlým obecným změnám způsobených globalizací, eh, které se všichni aktivně zúčastníme. Rovněž chci, aby zaměstnanci a pracující mohli přispívat svou pracovní silou k vytváření bohatství za podmínek, které zaručují důstojnost, respektování základních práv a rovnosti příležitostí muži i ženy, eh, kteří eh, odcházejí ze státu, kde pracují nebo pracují v jiném členském státě, osoby s postižením, všichni musí mít možnost přístupu k trhu pracovních příležitostí a všichni mají právo na stejné odměňování pro, za stejnou práci a stejné služby a zachování konkurenceschopnosti našeho ochranného sociálního systému zároveň vyžaduje, aby jakékoliv zneužití bylo sankcionovaná. A ráda bych vám teď řekla čtyři priority, které se týkají, které jsou stejně významné. Za prvé vytváření pracovních příležitostí. Eh, pracovní příležitosti, které byly zničené krizí, se týkaly milionu lidí. Abychom dali novou perspektivu nezaměstnaných, je třeba vytvořit nové pracovní příležitosti. Podniky a především malé a středně velké podniky mají potřebu příznivých eh, podmínek pro vyvíjení svých aktivit tradičních, ale i inovativních aktivit, aby mohly dobývat nové trhy. Za druhé, přístup k zaměstnání. Nezaměstnaný Nezaměst, eh, masivní nezaměstnanost jde vždy ruku v ruce se stárnutím obyvatelstva a se žadateli o zaměstnání, především ze strany mladých lidí, eh, kteří často nemají nezbytnou kvalifikaci a proto už nemají přístup ke stabilnímu zaměstnání. Je tedy třeba vytvářet dodatečné úsilí proto, abychom mohli vést mladé lidi, abychom umožnili ženám a osobám s postižením, aby se zapojili do zaměstnanosti tím, že jim vytvoříme možnosti rekvalifikace. Mezi řešeními je také možnost mobility pracovníků. A musíme ji podporovat. Za třetí kvalifikace. Naše konkurenceschopnost závisí především na naší kompetentnosti. Pracující dnes eh, většinou absolvují více kariér a profesí během svého aktivního života a proto musíme přispět k možnosti získávání kompetentnosti akcí a využívání talentů našich zaměstnanců a pracujících, ale i profesí svobodných, ať už jsou mladí či staří. Za čtvrté, sociální ochrana. Sociální ochrana je klíčovou investicí pro náš blahobyt. V roce 2010 jsme formulovali jasný cíl od této doby do roku 2020 chceme snížit o 20 milionů počet osob, které se staly obětí chudoby a sociálního vyloučení. Ale opak se stal naší realitou. Krize nás vedla k velkému zvýšení chudoby a vyloučení. Naše systémy sociální ochrany musí být efektivnější a více lépe orientované na výsledky dlouhodobé. Dear colleagues, Vážení kolegové, abychom, abychom eh, naplnili tyto priority, Eh, budu využívat všech instrumentů, které má komise k dispozici a soustředím se zejména na čtyři oblasti. Za prvé, eh, nutné investice musí být mobilizovány. Mým úkolem je stimulovat investice pro, do vytváření pracovních míst a pomáhat nezaměstnaným eh, k práci. V tomto kontextu budu spolupracovat s místopředsedou Jirky Katajnenem na přípravě zmobilizování 300 miliard euro investicí, jak oznámil Jean-Claude Juncker. Můžu vás ujistit, zajistit, že zmobilizuji veškeré finanční nástroje eh, a budu je investovat do lidí. Zejména mám na mysli Evropský sociální fond, eh, fond evropské pomoci eh, nejpotřebnějším a Evropský fond pro přizpůsobení globalizaci. Budu se zasazovat o vytváření pracovních míst a boj proti chudobě. Eh, budu pracovat na urychlení eh, spuštění iniciativy pro zaměstnanost mladých v členských státech. Eh, to je nutné, aby se ze záruky pro mladé stala realita, která je viditelná kolem nás. Za druhé, pokud jde o ekonomické řízení, to eh, se musí posílit. Eh, politiky zaměstnanosti a sociální politiky musí být mnohem eh, viditelnější v evropském semestru. Tady budu úzce spolupracovat s místopředsedou Dombrovskisem a s kolegou Moskovičím, abych zajistila, že příslušná rozhodnutí lépe zohledňují sociální účinky strukturálních reform. Eh, prohloubení eh, probíhajících reform v našich členských státech je nutností. To si však žádá, abychom kladli více důrazu na eh, férovost a udržitelnost reform sociální posouzení dopadu podpůrných programů pro zranitelné země přispěje k tomuto cíli. Eh, také sociální dialog by měl být znovu zahájen. Budu spolupracovat s místopředsedou sem eh, na tom, aby zaměstnanci i zaměstnavatelé na národní i evropské úrovni byli skutečnými partnery v evropském semestru. Eh, důležité a náročné sociální reformy musí být plně prokonzultovány se sociálními partnery, musí zahrnovat všechny hlavní aktéry a pokrývat celé ekonomické a sociální spektrum, včetně malých a středních podniků i živnostníků, kteří představují velkou většinu eh, pracovních míst v dnešní Evropě. Eh, za třetí, eh, Přiměřená společná pravidla jsou nutná k tomu, abychom měli rovné eh, hřiště a aby zaměstnanci na jednotném trhu měli patřičnou ochranu a to eh, bez eh, přílišné administrativní zátěže. Budu spolupracovat s členskými státy na transpozici a vymáhání stávající legislativy, což je oblast, která by měla být posílena. A v souladu s agendou pro inteligentní regulaci budu hodnotit stávající legislativu a zkoumat, rozhodovat, zda je efektivní, eh, přiměřená a snadno implementovatelná. Musíme zkoumat například oblasti, jako je ochrana zaměstnanců před novými riziky. Eh, tady budu navrhovat modernizaci a tam, kde to bude nutné, zjednodušení eh, naší legislativy, ale zároveň udržovat vysokou úroveň ochrany. Budu také zvažovat a vyvíjet nové iniciativy tam, kde to bude nutné, například v oblasti možností eh, mobility pracovníků. A konečně eh, mým úkolem je co nejlépe využít eh, nástroje a partnerství, která máme a v následujících letech společně s Evropským parlamentem, s radou a se sociálními partnery a mými kolegy z komise vybudovat Evropu, která je spravedlivější a udržitelnější. V příštích pěti letech budu Uh, úzce spolupracovat s vaším parlamentem a budu vám k dispozici a budu s vámi pravidelně diskutovat uh, stávající situaci naší práce. Máme společný cíl. Uh, lidé, jejich zdraví, jejich práce a jejich blaho, protože, protože lidé to je hlavní téma Evropy. Můžete se na mě spolehnout, já budu vaším spojencem při snahách o dosažení tohoto cíle.